konstatování Rady a komise eh, politika vůči Bělorusku Rady a komise jako Obvykle nejdříve zde máme představitel rady, tedy pan premiér Vondra, prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo, vážení pánové. Myslím si, že situace v Bělorusku a otázka, co bychom měli dělat a jakým způsobem bychom mohli pomoci, eh, bez jakýchkoliv eh, pochyb bude stále určitě eh, ve středu zájmu a pozornosti českého předsednictví. Dovolte, abych zahájil trošičku pozitivně. S uspokojením jsme si všimli určitých kroků, které udělalo Bělorusko během posledních několika týdnů, včetně registrace hnutí za svobodu vydání nezávislých novin, jako je například Národná volia nebo Naša Niva. Také jsme eh, si eh, všimli eh, kulatého stolu během na internetu se zástupci obce a také oznámení o zahájení expertních konzultací s obce Odyhrem pro jejich cílem je zlepšit eh, volební legislativu. Tyto kroky mají za cíl dosáhnout kritérií, které byly vyjádřeny Evropskou unii jako, jako podmínky pro, eh, za, eh, pro udržení těch, těch uvolnění v oblasti vízové, zákazu vydávání víz. Evropská unie eh, zdůraznila význam toho, že je potřeba právě v této oblasti dosáhnout dalšího pokroku. Je potřeba udělat rozhodnutí do začátku dubna. I nadále budeme využívat všech politických kontaktů, které máme, včetně bilaterálních kontaktů, tak, abychom podpořili Bělorusko v tom, aby pokračovalo na této cestě při řešení těch problem, problematických eh, bodů, které eh, jsme označili eh, v rámci našich závěrů 13. října. Jako další povzbuzení naše předsednictví má v úmyslu organizovat další trojku v rámci Rady GARC. Dále budeme monitorovat situaci v oblasti lidských práv a základních svobod eh, v Bělorusku, přičemž budeme zdůrazňovat regulační prostředí, eh, ve kterých působí nevládní organizace a média. Dále eh, budeme diskutovat a vyměňovat si názory a informace s různými opozičními eh, zástupci nebo zástupci opozice a dalšími osobnostmi eh, v Bělorusku, ať už je to Aleksandr Milinkivič, pan Kozulin a další. Bělorusko, jak víme, je eh, jedna ze zemí, která spadají pod východní partnerství. Ehm, jde nám o vytvoření pozitivních trendů ehm, v našem východním sousedství. Účast Běloruska bude pochopitelně záležet na vývoji v této zemi. Máme v úmysli ehm, eh, organizovat summit eh, v květnu a je to tedy k datu, kdy vyprší těch šest měsíců. Ehm, a můžeme také dělat určitá hodnocení. Už otázka, jestli Lukašenko bude přizván na tento summit, je něco, co jsme zatím ještě nerozhodli. Ehm, musíme být také velice konstruktivní ve vztahu k Minsku. Ehm, je to skutečně strategická záležitost. Je jasné, že i nadále jsme realisty a neočekáváme žádné dramatické změny. Přesto však jsme přesvědčeni, že eh, snaha Lukašenka dosáhnout určité rovnováhy ve vztazích s Moskvou nám dává určitou příležitost. Eh, pochopitelně my jsme komunita sdílených hodnot a je potřeba eh, i nadále využívat toho manevrovacího prostoru, který máme. Myslím si, že je naším společným zájmem dále podpořit pozitivní dynamiku Bělorusku z tohoto pohledu. Děkuji, paní komisařko. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla říci, že i pro mne je velkým potěšením hovořit o Bělorusku, protože tam skutečně došlo k velkému pozitivnímu pokroku a my jsme velice eh, rádi tomuto vývoji. Bělorusko je jedna z našich priorit a to eh, nejen eh, proto, že tato země je pod velice těžkým tlakem ve, v, v důsledku finanční krize. V současné době jsme někde na půli cesty toho období šesti měsíců, kdy jsme zrušili sankce, což bylo rozhodnutí, ke kterému jsme došli 13. října. Vzhledem k tomu, že 30. dubna vyprší toto období, tak už teď možná můžeme udělat určitá hodnocení, jestli Bělorusko se pohybuje správným směrem a jestli můžeme tedy eh, dále rozšířit toto období 6 měsíců a udělat další kroky vůči Bělorusku eh, ten pozitivní pokrok, eh, který byl zahájen tím, že byli v srpnu propuštěni z vězení někteří představitelé opozice, nás vedl k zahájení tohoto období. Teď musíme hodnotit pokrok, eh, musíme se postarat, eh, musíme sledovat to, jestli nedochází k dalším uvěznění politických oponentů, musíme se také zaměřit na otázku reform eh, volební legislativy, lepšího prostředí pro práci nevládních organizací a musíme také se sledovat také otázky, jako je svoboda schromažďovací. Ehm, během eh, posledních tří měsíců došlo skutečně pokroku. Teď jsou dva eh, deníky nebo dvoje noviny, které eh, mohou vycházet svobodně. Také došlo k registraci strany pana Milinkeviče za svobodu a za třetí v současné době probíhají ehm, konzultace. 22. ledna dojde ke konzultacím o té, té volební um, legislativě. Jinými slovy, můžeme skutečně hovořit o určitém pokroku a to nás všechny povzbuzuje. Přesto však potřebujeme větší pokrok, jestliže chceme zahájit novou éru našich vztahů. Je potřeba, abychom dosáhli pokroku Eh, v oblasti svobody tisku, hlavně svobody internetu. Dále potřebujeme také, eh, aby v Bělorusku byly jednodušší podmínky pro registraci politických stran a také je potřeba, aby například pan Barazenko měl možnost fungovat v rámci neziskových organ, své neziskové organizace. Dále je potřeba také trvat na tom, že mírové demonstrace mohou se konat eh, v Bělorusku bez jakéhokoliv, eh, nátla, bez jakéhokoliv eh, eh, intervence ze strany vlády. Myslím si, že je pro nás naprosto zásadní, abychom reagovali na tento pozitivní vývoj určitými opatřeními. Komise v současné době již zpracovává návrhy, jak dále pokračovat, například další rozšíření technického dialogu, který jsme zahájili před rokem, to se týká energetického přenosu, dále potom Ehm, otázka, eh, jak pomoci Bělorusku přizpůsobit se novým hospodářským problémům, eh, ehm, kterým v současné době čelí. Je potřeba také se postarat o to, aby byly lehčí podmínky pro získávání půjček pro Bělorusko až dojde k tomu setkání eh, trojky s ministrem zahraničních věcí panem eh, Martinovem a tam já zcela jasně Martinovi řeknu, co my očekáváme od Běloruska a co také nabízíme Bělorusku eh, sem patří pochopitelně i intenzifikace dialogu občanské společnosti. Myslím si, že bychom měli skutečně naše úsilí Eh, věnovat eh, i eh, tomu, aby naši poslanci měli možnost jednat s poslanci Běloruska. Máme určitý potenciál zahájit jednání o readmisní dohodě a také o otázkách vizových je jasné, že Bělorusko bude muset udělat další pokrok. My jako komise jsme připraveni zahájit tato jednání a přispět k ním, jakmile Eh, ministři eh, uznají, že došlo k dostatečnému pokroku. Dále bych chtěl říci, pane předsedo, že eh, jsme ochotni dále pracovat na dalších návrzích, které se týkají dalšího rozvoje východního partnerství. Sem patří i posílení naší pomoci. Po 13. Ehm, dubnu, pokud dojdeme k závěru, že došlo k dostatečnému pokroku, tak uděláme rozhodnutí, jestli podpoříme další prodloužení tohoto období, kdy jsme eh, eh, zrušili všechna ta omezení a já doufám, že můžeme očekávat další pokrok v Bělorusku. Děkuji. Zahájíme další diskusi. První řečníkem jménem EPP bude pan Protaševič, který je v čele, eh, nebo byl v čele delegace eh, Evropského parlamentu do Běloruska. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko, pane ministerský předsedo. Bezprostředním důvodem dnešní debaty je samozřejmě to, že právě v tomto týdnu dospíváme k polovině, k tomu poločasu toho šestiměsíčního období pozastavení vztahu s Běloruskou. Když tedy docházíme k tomuto bodu, zdá se, že náš parlament chce vyhodnotit tyto změny pozitivně, jakkoliv opatrně to, k čemu v Bělorusku dochází. Zejména konstatujeme satisfakci, že pan Aleksandr Milikevič byl schopen registrovat své hnutí a dva nezávislá periodika byla připuštěna Narodná vola i naša Niva k státní distribuci. Zároveň chceme však, však odsoudit skutečnost, že političtí vězni, jež byli v loni propuštěni, nebylo jim dána všechna eh, občanská práva a jeden student byl byl začen v přípravném období pro soudní přelíčení. Chceme potrhnout, že v rámci normalizace vztahu Unie s Běloruskem je klíčové, aby volební právo bylo, renovová, bylo obnoveno a novelizováno, aby nemohl být zneužíván rovněž jeden paragraf trestního řádu, aby se nebylo možno mstít na nezávislých novinářích, studentech a jiné opozici. Tady bychom chtěli eh, navrhnout, aby eh, spolupráce byla lepší lepší s Mezinárodní organizací pro bezpečnost a e, rovněž se zahraničními odborníky a představiteli běloruského občanské společnosti. V tom usnesení, o němž se dnes chceme zabývat, chceme apelovat na běloruské vládu, aby neomezovala činnost opozičních stran, nezávislých médií i jiných eh, společenských organizací. Ale nebude to jednostranná výzva, protože my se zároveň obracíme na Evropskou komisi a radu, aby snížila cenu vězního víza pro běloruské občany a rozšířila investiční možnosti a sama investovala do transitních a energetických eh, Eh, struktur v této zemi. Doufám, že Evropská komise rovněž finančně podpoří televizní kanál Bělsat nevázlitý a že eh, běloruská vláda bude konstatovat nebo uzná, že paní Angelika Borisova a její svaz Poláků na Bělorusku je jediným legálním představitelem eh, běloruských Poláků. Vidím, že tady pan poslanec zcela bezdechý zde na poslední chvíli přišel a přispěl k této debatě. Další řečník znovu jménem jménem, tentokrát jménem socialistů, je to Justa Benisen Palecký. Máte dvě min, tři minuty, pane poslanče, prosím. Ačiu, pirmininkė, gerbema komisáře. Děkuji, děkuji, pane předsedo, paní komisařko, pane ministře. Existuje staré anglické přísloví, a sice, že čím vyšší je plot, tím lepší jsou vztahy se sousedy. Ale já si myslím, že toto přísloví bychom měli změnit. Měli bychom hovořit naopak o snižování plotu a nebo o tom, že bychom vůbec je měli odstranit. Na začátku 21. Eh, století eh, eh, Bělorusko se stalo jakousi nemocnou osobou Evropy. Ta země na sebe uvalila sama izolaci a Eh, ztratila dokonce i eh, své členství v Radě Evropy. Loňský rok přinesl určitou naději, že vztahy mezi Evropskou unií a Běloruskem by se mohly změnit a že bychom skutečně ty ploty mohly snížit. Došlo k celé řadě liberálních kroků eh, v pravé, ve správném směru ze strany běloruské, eh, běloruských úřadů, ať už se to týká vztahu eh, k uvězněným opozičním představitelům nebo možnosti vydávat svobodné noviny. To všechno také souvisí s s misí Evropské unie, která se připravuje. Myslím si, že určitá mračna se tedy z obzoru ztratila, ale přesto je před námi ještě řada e, problémů. Pan Protosavič se správně zmínil o některých zbývajících problémech Země je na pokraji radikálních sociálních a ekonomických reform. Tyto reformy by měly vést k ulehčení života obyčejných lidí. Evropská unie i nadále by měla eh, posilovat vzájemné porozumění s touto zemí. Eh, měli bychom odstranit finanční eh, zátěž, která souvisí s výší poplatků za víza Bělorusko se rozhodlo e, postavit nukleární elektrárnu, která by e, měla být vybudována nedaleko e, Vilniusu. Litva Polsko a další země také se chystají vybudovat nové jaderné elektrárny. A myslím si, že je důležité, aby mezi těmito zeměmi existoval dialog. Brusel musí věnovat pozornost tomu, jestli Minsk eh, věnuje dostatečnou pozornost eh, doporučením IEMF. Ehm, je potřeba se postarat o odstranění těch plotů, o kterých jsem hovořil. Vláda musí hovořit s organizacemi mládeže, s odbory, s opozicí a tak dále. Evropský parlament také vydá své vlastní doporučení týkající se toho, jestli chceme, aby tyto ploty byly skutečně e, zrušeny, jinak dojde k velkému zklamání na obou stranách. Děkuji jménem liberálů a demokratů. Tady pan poslanec Januš Olniškěvič, prosím. Děkuji. Zprávy z Běloruska nejsou vždy jednoznačné. Sice byly propuštěny političtí větmi a bylo připuštěno, že dva nezávislá periodika, dva nezávislé noviny, nezávislé noviny smějí vycházet a při, bylo připuštěno hnutí za svobodu pana Melinkeviče. To už paní komisařka zmínili. Na druhé straně se neustále opakují zatčení opozičních vůdců a ti, jež byli propuštěni, žijí s velkými omezeními a e, je více novin, které stále ještě čekají na registraci a ne a ne se dočkat jinak. Existují i jiné nevládní organizace, které narážejí na neustále překážky anebo jim neustále hrozí, že ztratí tuto registraci. Stále ještě existuje trest smrti a jsou perzekvováni kněží i řádové sestry. Však nesmíme se obracet proti Bělorusku zády. Na druhé straně, co se týče dialogu mezi představiteli našeho parlamentu a běloruského parlamentu, Jakým způsobem můžeme vést tento dialog? Tady se už neustále v těchto usneseních o tom mluví. Musíme snížit náklady na víza a zjednodušit procedury pro získávání těchto víz. Samozřejmě se to nesmí týkat politických vůdců, kteří z různých důvodů by tady neměli mít žádný přístup do Evropské unie. Zároveň musíme se starat o finančně důležité instituce pro dobré fungování nezávislého a řádného státu, jako například nějaké struktury, které umožňují stranickou činnost. E, v Bělorusku neexistuje kromě státních organizací žádné e, stále zaměstnání. Všichni pracují pouze na jednoleté smlouvy o práci, proto všichni žijí v neustále nejistotě a vláda si může podřídit veškeré občany musíme umožnit tomu, aby e, země byla stále modernizována, aby se přibližovala evropským politickým standardům a to by mělo právě probíhat, ale rovněž v dialogu s běloruskou opozicí. Jménem skupiny UEN pan poslanec Richard Čarnecký máte minutu a půl, pane poslanče. pane komisařko, pane předsedo, dámy a pánové, Každé tři měsíce se zabýváme nějakým usnesením ohledně Běloruska. Tady se nejedná o inflaci, spíše nám to slouží ke cti, protože my eh, tím vyjadřujeme to, že tu situaci neustále sledujeme a že víme, jak se vyvíjí vztahy Běloruska s Evropskou unii. Zdá stabilizace a modernizace situace na Bělorusku nás eh, uspokojuje nikoliv, ale měli bychom se odvracet od Minska za, k Minsku zády nikoliv. My musíme otevřeně neustále mluvit o demokratické svobodě, o standardech, o svobodě vyjadřování, o demokratických hodnotách, ale zároveň velice trpělivě um, dávat zelenou eh, běloruským občanům, běloruské společnosti, tak, abychom ji viděli, jak se přibližuje Evropě. Eh, Bělorusové to jsou Evropané a Bělorusko je integrální součástí evropské pevniny a běloruská kultura je součástí evropské kultury. Nejšlechetnější Bělorusové bojují o lidská práva, o demokracii, o náboženskou svobodu. Máme i jiné Bělorusy, jež už nejsou tak šlechetní, ale necpěme je Moskvě do náruče, protože tím bychom se okradli. Byla by to hloupost, nezodpovědnost, nedostatek představivosti, byla by to špatná volba. Musíme konat dvoje. Jednak musíme Lukašenkovi koukat na ruce, aby například neustále neodvyháněl polské kněží z běloruského území, aby nám nezavíral do vězení nepohodlné lidi, ale zároveň musíme pečovat o evropské občany, aby se Bělorusko opravdu mělo šanci stát součástí součástí e, naší e, sféry vlivu a nikoli ruské. Jménem e, Zelených a ALE pan poslanec Milan Horáček, máte minutu a půl. Zdravím české předsednictví pod... pana předsedy Alexandra Vondy. Mit der Zulassung der Oppositionellen Demokratiebewegung tím, že byl připuštěn pan Aleksandr Miliškevič a jeho opoziční strana rovněž propustila určité politické vězně, tím Bělorusko vyslalo prvé signály pro politické uvolňování poměru. Však teď se musíme přesvědčit, zda je to pravá dobrá vůle pro změnu stavu, který tam panuje. My bychom si přáli, aby Bělorusko si našlo místo eh, v evropském kontextu. Už dlouho čekáme a jsme připraveni znovu s ním navázat vztahy, ale pouze za zcela jasných podmínek. Jedná se především o dodržování lidských práv a to platí ne pouze pro představitele tisku nebo politické představitel, ale pro všechny občany, které žijí ať už společenským, politickým nebo soukromým životem. Nesmíme zapomenout, že neustále opozice žije v těžkých podmínkách a musíme situaci velice bedlivě sledovat. V říjnu jsme eh, se rozhodli, že Eh, vysadíme zákaz cestování panu prezidentovi Likařenkovi, ale je důležité, aby i běloruská strana připouštěla eh, cesty evropských představitelů do Běloruska a rovněž umožňovala jim diskusy s opozičními představiteli. Eh, učíme se ze zkušeností, že každá diktatura nakonec skončí. Děkuji. Děkuji no tak jménem GUE NGL paní eh, Věra Flasarová. Máte jednu minutu, paní poslankyně. Dámy a pánové, Bělorusko je poslední evropskou zemí, se kterou Evropskou unii neváže smlouva o vzájemných stazích. Tato anomálie, jak naznačuje návrh strategie Rady a komise vůči Bělorusku, by mohla v brzké době skončit. Ostatně několika měsíční testovací období právě končí běloruské vedení může umožnit změny vedoucí k prohloubení demokracie a svobod a evropská unie nabídne spolupráci a normalizaci vztahů. to by mělo být cílem. uměním diplomacie ale vidět věci v širších souvislostech a podle nich dávkovat požadavky. téměř každá změna k níž v posledních letech dochází se děje v globálním kontextu. právě dnes prožíváme zásadní proměnu situace. dvě desetiletí trvající experiment nadvlády spojených států končí na jeho místo nastupuje multipolární koncept který může rovněž vést ke konfliktům. to co se děje kolem nás jsou průvodní jevy změny v poměru sil nová a staronová centra se vymezují vůči konkurentům a dotváří své oblasti vlivu. bělorusko stejně jako ukrajina moldavsko nebo kavkaz tvoří pásmo o které se vede tvrdý boj mezi ruskem na straně jedné a spojenými státy respektive evropskou unií na straně druhé. je absurdní toto popírat byť se válčí pod vlajkami hezkých hesel jako jsou svoboda demokracie a lidská práva. skutečnými veličinami o které ale jde jsou energie peníze a vojenské strategie pokud hlavní světoví hráči k nimž patří i evropská unie budou ochotni respektovat nově se utvářející eh, politickou tak váš čas už Máte tady minutu a půl. Pan Sebastian Finanční krize, kterou zažíváme v celém světě, Eh, je nepopíratelná a pan prezident Lukašenko řekl na začátku roku 2009, že ta finanční krize přejde jednoho dne. V mezidobí se však kontaktuje s Moskvou, s Washingtonem. Bělorusko má vážné problémy, muselo devalu, devaluovat svou měnu 2. ledna. A situace proto je spíše eh, špatná v Bělorusku, spíše chmurná, měsíční platy poklesly značnou měrou a euro je opravdu se eh, stalo velice drahocenou měnou z hlediska Běloruska. Proto snad nastala vhodná chvíle pro to, abychom se situací v Bělorusku eh, dokázali něco udělat. Kromě eh, této svízelné finanční situace se pan Lukašenko zabývá eh, takovým zkrášlováním situace a různými kosmetickými úpravami, které napomůžou nějakým způsobem udržet vztahy s Ruskem a s Evropskou unii a když si teď vezmeme situaci v plynu, tak tam se to může ještě vystupňovat, tato simulační cvičení. Proto musí evropské instituce se ze všech sil snažit, aby eh, všichni byli angažováni. Dokonce i ta pasivní společnost, aby si uvědomila, co se děje, abychom si správně navázali kontakty s těmi správnými lidmi v Bělorusku. Děkuji. A náš poslední řečník v této sekvenci je pan eh, poslanec Roberto Fiore, to je eh, nezávislý. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že nemáme žádný důvod k tomu, abychom dále udržovali sankce proti Bělorusku. Jde o zemi, která prochází krizi, jak je tomu vlastně v mnoha evropských zemích, ale v každém případě je to země, která zaručuje práva. Nastal, došlo tam k růstu 8% a nezakazuje cizincům Evrop, z evropských států nakupovat pozemky a nemovitosti Bělorusku. Pokud jde o náboženskou svobodu, tak před nějakou dobu kardinál Bertone jel do Běloruska a měl tam kontakty s běloruským, jsou kontakty vzájemného respektu mezi Vatikánem a běloruskou vládou. Hovořilo se zde o několika politických vězních, tři z nich byli nedávno osvobozeni. Hovoří se tam tak, hovořili jste také o tom, že tam ještě nej, není taková svoboda, jakou známe v západní demokracii, ale nicméně všichni kandidáti měli možnost vyjádřit se v televizi a bylo tam financování pro všechny kandidáty. Jsou tam některé nezávislé noviny, které mají také možnost eh, být uveřejňovány. Domnívám se tedy, že ze strategického hlediska je v zájmu Evropy otevřít se Bělorusku, protože Bělorusko je významné pojítko mezi Evropou a Ruskem. Je tam také výrazná katolická menšina, blízká Polsku a zbytku Evropy. A je to vlastně strategická země pro naše kontakty i se zbytkem východní Evropy. Je paradoxní, že se zde dnes hovoří o Evropě, ale Bělorusko má daleko silnější partnerství s Evropou. Děkuji. A nyní pan poslanec Arpad Duka. Dole máte dvě minuty, prosím pane předsedo vztahy mezi evropskou unií a běloruskem jsou dosáhly obtížného stadia Je to velice obtížné, máme i vnější tlaky, eh, to přátelství rusko-běloruské, zostření konfliktu rusko-gruzínského eh, a světová hospodářská krize. A nakonec jsme dospěli k situaci, kdy Lušenko od Evropy něco chce, takže proto nakonec registruje nezávislou opozici, eh, nějakým způsobem povoluje eh, noviny, ale to on se pouze tváří, protože on něco chce od Evropy, aby došlo došlo k opravdovému přiblížení hodnot, tak se musí Bělorusko dále otevřít. A tady musí měla Evropská unie z této situace vytěžit maximum, když je v této pozici. Tady opravdu může mít pravý vliv na politickou situaci v té zemi a proto má význam, co se v Bruselu děje a jaká politika se v Bruselu dělá. Proto je nutné, abychom své kritické stanovisko a ten balíček těch podmínek opravdu přesně sledovali, že se plní. Musíme si dávat rovněž pozor, protože není pravděpodobné, že se Lukašenko sám o sobě změní jako člověk výsledek. Musíme opravdově podporovat opozici i nevládní organizace. Musí být i nutně provedeny legislativní reformy, například trestní řád a um, um, rovněž eh, týk, eh, podmínky týkající se tisku a svobody eh, projevu. Co se týče demokratických procesů, tam musí Evropský parlament, Rada i komise se dívat běloruskému režimu na Prahu. Tam různé regiony v Bělorusku, situace v nich ukázala, že pokud nebudou jasná pravidla a jejich dodržování hlídána, tak se tam opravdu nic nebude demokratizovat a bude to pouze taková fasáda Máme tady návrh usnesení, který je konstruktivní a já jej podporuji bez žádných podmínek. Další, pan poslanec Josef Pinior, máte dvě a půl minuty, pane poslanci. Pane předsedo, pane komisaři, pane ministře, paní komisařko. Já jsem nejdříve bych rád pozitivně potrhl tu skutečnost, že tady v této noční debatě se nachází osobně pan minister Aleksandr Vondra. To nám opravdu ukazuje um, tu prioritu a to, že česká, um, české předsednictví opravdu bere vážně zahraniční politiku a tuto zemi. Dnes analýzujeme strategii Evropské unie vůči Bělorusku. Zabýváme se analýzou eh, toho určitého otevírání se Běloruska, jež sledujeme za posledních pár měsíců. A já se domnívám, že tady ta bilance této strategie je pozitivní. Rovněž zpráva a návrh usnesení eh, poukazují na tuto skutečnost. Vidíme, že v Minsku například je nyní stála reprezentace mm, Evropské komise, máme pozitivní signály, jež se týkají určitého rozšiřování sféry svobody, například registrace občanského hnutí Alexandra Milinkeviče za svobodu a připuštění k distribuci a registraci dvou nezávislých novin Národné voli a naše Nivy. A rovněž tady myslím o slovech Sergeje Martinova, ministra zahraničí, který se vyjádřil určitým pozitivním způsobem o tom partnerství, východním partnerství, kde projevil zájem o účast. Rovněž bych chtěl zde potrhnout, že běloruská vláda zavrhla eh, samozvaná prohlášení Abcházie a Oset, ty, eh, které se snažily prohlásit za samostatné státy. To jsou pozitivní signály, které samozřejmě nepochybně jsou produktem vztahu Evropské unie vůči Bělorusku. Eh, tady samozřejmě naše usnesení, návrh usnesení o tom mluví, že na Bělorusku eh, stále ještě vidíme omezování osobní svobody, omezování lidských stát. To není liberální demokracie v evropském smyslu tohoto pojmu. Tady já zcela souhlasím s tím scénářem, kterou tady, který tady paní eh, komisařka Ferrovaldnerová eh, vylíčila, že takovéto eh, zrušení sankcí bez žádných omezení časových může být možné, pokud se Bělorusko opravdu zaváže liberalizovat hospodářství a zrušit omezení osobních svobod. Větší přítomnost Evropské unie v Bělorusku je podle mě zárukou prohlubování liberalizace a demokratizace této země. Děkuji. Děkuji. Já bych tady pouze rád upozornil, že v této debatě je vždy přítomen představitel eh, rady, takže to tady, pane poslanče, není nic výjimečného, i když samozřejmě my si velice vážíme, že je tady právě pan eh, premiér Vondra. Eh, další na řadě je pan Zdislav Zbigněv Potkanský. Máte minutu, pane kolego, pane předsedo. Dámy a pánové, pane ministře. Vztahy Evropské unie s Běloruskem závisí na tom, jak se k ním staví obě strany. Pokud máme společnou dobrou vůli, tak nastane dialog. Pokud budeme mít správnou politiku sousedství a východní partnerství, to taktéž bude úspěch. Partnerství se však nedá budovat cestou příkazu a zákazu, proto jsem velice spokojen, když vidím poslední iniciativu Evropské komise, které se snaží napravit vztahy s Běloruskem. Objektivně je třeba kontaktovat, že rovněž Bělorusko učinilo mnohé, aby se dokázalo s Evropskou unii domluvit, zejména registrovalo nutí za svobodu a souhlasilo s tím, že se budou eh, tisnout opoziční noviny a rovněž projevilo zájem o východní partnerství. Ovšem očekávání ze strany Unie jsou větší, významnější a je to samozřejmě zdůvodnitelné. Zároveň eh, je i opodstatněné, že i Bělorusko čeká více. Eh, tady musíme navazovat nějakou symetrii a chápat partnera. Pokud například běloruskou vládu eh, vybízíme k tomu, aby neomezovala výjezdy dětí a studentů do Evropy, proč eh, eh, samotná Evropská unie nezjednoduší vízový režim vůči běloruským občanům. To je důležité zejména pro nás, jež bydlíme v pohraničí a kteří tam máme například nějaké rodinné příslušníky. Děkuji vám, pane poslanče, už jste se svou minutu využil. Bohužel, omlouvám se, říká pan předseda, ale tady nás to eh, platí pro nás, pro všechny. Pokud máte minutu, tak můžete využít pouze minutu. Další tady máme paní poslankyně Ester Delange. Máte dvě minuty, paní poslankyně. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Eh, diskutujeme teď o politice Evropské unie vůči běloruské demokracie a lidská práva. V této diskusi hrají velice významnou úlohu. Chtěla bych eh, říci něco o eh, té otázce, která se zabývá omezením víz pro děti. Víte, že děti, které byly obětí černobylské katastrofy, Eh, mají možnost cestovat do evropských zemí, tak aby eh, měli určitou možnost strávit nějaký čas mimo tuto oblast. Eh, jedná se o děti, které jsou dnes ve věku asi jako jsem já, když se to stalo a stále ještě bojují s důsledky této katastrofy, ať už se jedná o vysoký výskyt rakoviny nebo podobné věci. Uh, Tyto děti eh, jezdí do různých eh, zemí, eh, kde mohou strávit prázdniny. Ale Bělorusové vydali určitý dekret, určitý výnos, který vlastně skončil, který znamenal konec možnosti těchto dětí cestovat do zahraničí pak to bylo řešeno Radou Evropy, kde bylo rozhodnuto, že děti mohou na vánoční svátky vycestovat eh, to znamená mezi 20. prosincem a 20. lednem. Po 20. lednu ale už nebude k dispozici nic pak bude potřeba eh, to opatření, které je pouze dočasné, nějakým způsobem nahradit eh, opatřením, které bude trvalé, tak aby děti z Běloruska měly možnost cestovat do cizích zemí. Toto by nemělo být výsledek nějakých bilaterálních jednání Eh, mezi Běloruskem a jednotlivými členskými státy Evropské unie. Byli bychom velice rádi, kdybyste jednali s běloruskými eh, orgány o eh, těchto záležitostech běloruských dětí. Děkuji. Dalším řečníkem je paní Miko. Máte minutu a půl. Kolegové, cesta Běloruska do Evropy je otázka dialogu a kompromisu Eh, naše usnesení o Bělorusko si uvědomilo, že je potřeba eh, dosáhnout určitých přísných, ale pozitivních kondicionalit eh, a to jak v oblasti energetiky, tak i dopravy. Toto je výsledek těchto jednání. Přesto stále ještě existují problémy, které nemůžeme ignorovat. Jako členové Evropského parlamentu nemůžeme tolerovat pro následování některých vůdčích osobností eh, opozice, eh, omezení eh, v oblasti médií, omezení v oblasti lidských práv a tak dále co potřebujeme v Bělorusku, je silná občanská společnost. Proto musíme podpořit všechny organizace, které mají na srdci ochranu lidských práv a věci související s možností všech občanů zúčastnit se na životu společnosti. Je skutečně s potěšením, že strana za svobodu již mohla být registrována, ale to je pouze eh, začátek. Ehm, tak eh, eh, doufáme, že běloruské orgány zaregistrují středisko pro lidská práva Vesna. Myslím si, že cesta pro Bělorusko do Evropy by měla být otevřena a neměli bychom trestat občany Běloruska ve snaze trestat vládu toho, toho státu. Měli bychom uvítat běloruské občany mezi námi jako Evropany. Děkuji, paní Tomáševská. Pane předsedo, Evropský parlament se už nejednou zabýval pro otázkou Běloruska. Posledně to je poslední diktatura na evropské pevnině. Neustále se s katolickým kněžím zamezuje konání bohoslužeb, nerespektují se práva národních menších a zejména se neuznávají demokraticky zvolené eh, předsednictvo Svazu Poláků na Bělorusko, eh, v Bělorusku a Angeliky Borisové. Rovněž organiz, opoziční organizace mají eh, různé překážky a organizace zabývající se i lidskými právy. Nezávislí novináři novináři jsou pro následování. Ale změny se konají jakkoliv pomalu. Za, eh, byl zaregistrován eh, no, hnutí za svobodu a dvoje opoziční noviny už smějí vycházet. A dokonce i minister zahraničí Běloruska pozitivně se vyjádřil vůči východnímu partnerství a vyjádřil určitý zájem o účast, což nám dává naději, jakkoliv opatrnou, eh, že paní komisař, to, co paní komisařka navrhuje, se možná bude realizovat. Pan poslanec Kol Vilk, máte dvě minuty. Given that external relations is one of the key priorities of the Czech presidency, I would ask the presidency of the Council. Já bych chtěl požádat eh, předsednictví, eh, aby eh, se postarala o to, aby zákaz cestování eh, dětí z Běloruska do jiných zemí byl zrušen. Chtěl bych se také obrátit na české předsednictví, abyste eh, dosáhli určité dohody, která by umožnila těmto dětem cestovat do kterékoliv země v rámci Evropské unie. Eh, Odvolávám vás na odstavec 10 našeho usnesení, kde se o tomto hovoří. V srpnu loňského roku byla ruská vláda prohlásila, Eh, že zakazuje eh, výjezdy těchto dětí poté, co jedno dítě se odmítlo vrátit do Běloruska. Eh, je pravda, že některé děti měly možnost během vánočních svátků vycestovat do Irska, ale na druhé straně je také pravda, že celá řada dětí tuto možnost neměla. Eh, irské eh, rodiny eh, mají možnost tyto děti přivítat ve svých rodinách vždy v létě a někdy tedy také o Vánocích. Já vítám rozhodnutí běloruských úřadů, které ruší zákaz obětí toho, co se stalo v Černobylu ale je to pouze přechodné opatření. Myslím si, že je potřeba, abychom měli opatření, které bude trvalé a které umožní těmto dětem eh, možnost, které jim dá možnost vycestovat. Eh, hovořili jste o tom, že evropská delegace navštívila Minsko a že eh, také zástupce Relexu navštívil eh, Minsko na podzim loňského roku. Zajímalo by mě, jestli máte nějaké aktualizované informace o tom, jak to vypadá se zrušením tohoto zákazu pro vycestování dětí. Děkuji. Pan poslanec Silvester Chrušč, máte dvě minuty. Paní komisařko, pane ministře, pane předsedo, postupné obnovování vztahu s Běloruskem a připravenost k dialogu s běloruskou vládou je krok správným směrem. Já rovněž pozitivně chápu eh, zde to, co avizuje české předsednictví, že v rámci setkání Eh, šéfů eh, ministru zahraničí ještě tento měsíc. Rovněž pozitivně hodnotím vyjádření Běloruska eh, jako o zájem ve východním partnerství. Zejména se musíme zabývat běloruskými občany, kteří by měli mít nějaké ulehčení vízové politiky. V současném období, kdy, mám, kdy čelíme v Evropě hospodářské krizi, se ukazuje, že Bělorusko se projevuje jako stabilní partner z hlediska tranzitu plynovodu a plynu plynou do evropských zemí. Nyní musíme pouze zlepšovat bilaterální vztahy a ty se musí opírat o e, zásadu respektu vůči demokracii a e, lidských práv. Já bych vás chtěl informovat, říká pan předsedo, že se nám přihlásilo pět spontánních řečníků, nejdříve paní poslankyně Lešinská. Pan předseda, pane předsedo, vážená paní komisařko, vážený pane místopředsedo České vlády Vondro, doufám, že budete často mezi námi. I když Bělorusko udělalo pozitivní krok, musíme intenzivně komunikovat s představiteli běloruské opozice s naším přítelem Alexandrem Milinkevičem. Evropa by měla podporovat hospodářské reformy v Bělorusku. Podporu ale musí podmiňovat konkrétní podmínky a požadavky. Mezi nimi nesmí chybět požadavek na větší svobodu médií. Média musí mít možnost působit legálně a vydávat své materiály větší svoboda fungování politických stran a nevládních organizací je klíčovou záležitostí pro demokracii. Vyplývá to i z dnešní rozpravy, že chceme všichni, aby se demokratické Bělorusko však bez Lukašenka vrátilo do Evropy. EU má velkou šanci, když se bude angažovat pro, při prosazování demokratických hodnot, získat si Bělorusko a vymanit ho také z náručí Ruska. Děkuji. Děkuji, pan poslanec Batilokio. Pane předsedo, po letech velice komplikovaných vztahů můžeme konstatovat, že nyní to jde správným směrem, to znamená povolení hnutí Milinkěviče a první možnost diskutovat se zástupci cest. Ještě je před námi velice dlouhá cesta, ale doufám, že jsme dospěli do nové etapy vztahu mezi Evropskou unii a Běloruskem. Zamítnutá vize víza, to je složitá otázka a doufejme, že to bude jen špatná vzpomínka na minulost. Jak řekl pan Burke, také bych rád požádal radu a komisi, aby se angažovali a aby se zaručili zdravotní pobyty mladých eh, Bělorusů v rodinách Evropanů. V poslední době Bělorusko se zabývalo těmito záležitostmi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 Chtěl bych říci, že souhlasím s tím, že musíme pozorně sledovat Lukašenkův režim, ale potřebujeme také dlouhodobou strategii a dlouhodobou vizi pro budoucí Bělorusko po Lukašenkovi s budoucí prosperitou. Musíme mít inteligentní strategii pro obyvatelstvo Bělorusko, ne pouze pro minskou vládu. Historie dokázala, že izolace pouze podporuje diktaturu. My musíme nabídnout obyvatelstvu Bělorusko možnost studovat v zemích Evropské unie, cestovat a tak dokonce také pracovat i na krátké období, aby poznali naše hodnoty. Jenom tímto způsobem budeme moci usnadnit přechod této země k demokracii. Bych rád řekl panu Fioremu, že to, že kandidáti se objevili v televizi, v televizi, protože Stalin řekl, že pouze ti, kteří vlastně počítají hlasy, tak platí. Děkuji. Pane předsedo, pane ministře, paní komisařko, vážení Vši, všichni, jež jsme se sromážili v tomto plénu, si přejeme, aby se v Bělorusku dodržovala lidská práva, svoboda združování, svoboda projevu a demokratické principy, aby se občané sami sebe neutlačovali, aby nebyly utlačovány eh, národní menšiny. Bohužel seznam našich přání je dlouhý a jejich naplnění v reálném nejbližší době nepříliš realistické, avšak to neznamená, že musíme polevit ve svých snahách. Evropská unie se musí snažit o vztahy běloruském V prvním kole došlo ke fiasku a doufáme, že změna politické strategie vůči Bělorusku bude uvěnčena zejména úspěchem, i když to nebude lehké, berouc v potaz zejména to, že Lukašenko falšoval výsledky voleb zásadní cesta k demokratizaci běloruského společnosti bude vést cestou demokratizace lepších kontaktů běloruských občanů s Evropany. Vytvořme speciální program, kde budou mladí Bělorusové mít možnost se v Unii vzdělávat to nám bude plodit mnohé úspěchy v budoucnu. Pan poslanec Rus. Please. Mr. Rus. Domnule președinte, Pane předsedo, vážení kolegové, Mám před sebou tři návrhy usnesení z května, října a z ledna. A vidíme zde, že došlo k určitému vývoji, pokud jde o prohlášení Evropské unie ohledně Běloruska. Já podporuji jaká, jakékoliv usnesení, pokud může přinést více demokracie do některého státu, tím více, že se zde jedná o Bělorusko. Domnívám se, že, můž, že to můžeme udělat proto, abychom podporovali transparentnost, která je nezbytná pro pozitivní vývoj Běloruska. Jsou nezbytné dvě věci. Nejprve musíme prokázat zralost. Musíme poskytnout občanům Běloruska možnost snadněji přijíždět na území Evropské unie, vstupovat do kontaktu s našimi hodnotami, aby vlastně přesněji viděli, jaké hodnoty obhajuje Evropská unie. A potom je velice jednoduchý akt, který může udělat přes prezident Lukašenko, to znamená, že v krátké době se Bělorusko může stát zemí bez politických vězňů. Děkuji. Uh, uh, Děkuji pro závěr této diskuse tady k něm zvu pana předsedu Vonda. Pane předsedo, eh, pokusím se to zhrnout jménem rady. Nejprve se domnívám, že je třeba konstatovat, že tato diskuse byla velice zajímavá. Ehm, ehm, ehm, byla to diskuse, která skutečně měla svoji podstatu a znamená celou řadu nových, nových eh, možností se na tyto věci eh, podívat. Chtěl bych poděkovat za angažovanost Evropského eh, parlamentu. Je to věc, která nám všem pomáhá udržet eh, tlak v oblasti lidských práv a kromě toho také nám to umožňuje ne přijít o ten strategický přístup k celé této oblasti. Chtěl bych poděkovat eh, hlavně polským poslancům za jejich příspěvky. Eh, pan Januš Oniškěvič nebo Josef Pinor. Myslím si, že je třeba říci, že jsme jim naslouchali velice pečlivě. Eh, teď bych chtěl říci možná tři věci na závěr. Co se týče eh, těch poplatků za víza, to je věc, o které se zmínila celá řada z vás. To je skutečně problém, kterého jsme si vědomi. A také jsme o tomto problému eh, hovořili za naší eh, vlastní stranu. Čili chtěl bych zcela jasně říci, že vnímáme Bělorusko jako součást Evropy, a že jsme si vědomi těch problémů, které mají eh, běloruští občané eh, v důsledku navýšení poplatku za víza. Během eh, českého předsednictví i nadále se pokusíme povzbudit evropské členské státy, aby nějakým způsobem vycházeli z toho, co nám umožňuje Eh, aký komunitér. Pokusíme se také koherentním způsobem aplikovat existující pravidla. Jestliže budou i nadále pokračovat pozitivní eh, dynamické změny, tak si, eh, pokud bude tedy respektovat běloruskou lidská práva a základní svobody, jestli umožní to, aby v rámci partnerství východního docházelo k dalším eh, setkáním s poslanci a tak dále. Pak si myslím, že je možnost hovořit skutečně o tom, eh, že prodloužíme toto období eh, zrušení omezení víc. Co se týče těch dětí Černobylu, i tady budeme nadále vydakládat tlak na Bělorusko. My Eh, jsme podpořili eh, to, co udělalo francouzské předsednictví, včetně demarše, eh, kterou vydali 3. prosince v loňském roce. Díky tomu došlo k tomu přechodnému zrušení výnosu prezidenta. Kromě toho bylo dosaženo také některých bilaterálních dohod mezi Irskem a e, Běloruskem. A to se týká dětí, které byly ovlivněny katastrofou v Bělorusku a myslím si, že výsledky těchto bilaterálních jsou skutečně něco, co můžeme uvítat. Ale ta celá záležitost ještě není vyřešena Eh, české předsednictví tomu bude věnovat pozornost a udělá všechno, co je potřeba jménem Evropské unie a bude i nadále se vracet k tomuto problému, k těmto otázkám v kontaktech se zástupci Běloruska. Moje poslední poznámka se týká toho, že v budoucích eh, měsících budeme tedy hodnotit v kontextu východního partnerství, eh, k jakému pokroku došlo, jak jsem ji řekl, Bělorusko i nadále bude jednou z našich priorit. Ehm, v usnesení, které se přijali po eh, zářijových volbách, se o tom hovoří a doufám, že i nadále budeme moci eh, podporovat věci, které vedou k pozitivnímu vývoji Bělorusku. Paní komisařko, děkuji, děkuji pane předsedo. Já jsem si všimla toho, že velká většina eh, vás, poslanců, má stejný názor, jako máme my. Jinými slovy, nabídli jsme Bělorusku možnost přiblížit se Evropské unii formou evropské politiky sousedství. Eh, vlastně jsme jim nabídli jakýsi stínový akční plán a také jsme jim dali možnost eh, přistoupit k východnímu partnerství v okamžiku, kdy budou splněny dané podmínky. Dovolte, abych teď reagovala na některé konkrétní věci, které zde zazněly. Za prvé to, co se týká finanční krize. Eh, Bělorus vydržela vlastně eh, dopady finanční krize a také eh, nedostatku energie v roce 2007 a 2008 díky své limitované eh, integraci a také díky půjčkám z Venezuely, Ruska, Číny a dalších zemí. A jak řekl pan Belder velice správně, v současné době se musel obrátit na Mezinárodní měnový fond, aby jim poskytl eh, půjčku ve výši 2,5 miliardy euro v důsledku devalvace eh, eh, měny běloruské, tak aby byla schopna reagovat na současnou spářskou situaci. Vzhledem k tomu, že ekonomika a e, průmysl i nadále zůstává nereformované, e, nerestrukturalizované. Očekáváme, že ty negativní vývoj, ten negativní vývoj bude pokračovat a bude mít velice negativní sociální dopady. Čili máte určitě pravdu a toto je velice důležitý faktor, který je potřeba mít na paměti. Co se týče těch jaderných elektráren a otázek, e, otázek bezpečnosti a um, zabezpečení dodávek, tady je potřeba říci, že e, věnujeme pozornost tomu, abychom dohlédli na to, že tato země skutečně dodržuje všechny mezinárodní pravidla, které zajišťují tuto bezpečnost. Jde nám o to, aby Bělorusko aktivně spolupracovalo s IAAE ve Vídni a chceme také aby Bělorusko nám otevřeně poskytovalo informace o stávajících procesech. Teď bych chtěla se ještě vrátit k otázce poplatku za víza. Již jsem řekla ve svém úvodním příspěvku, že jsme eh, eh, ochotni eh, se zúčastnit těchto jednání v okamžiku, kdy členské státy, to znamená Rada, dokáže nějakým způsobem se všemi členskými státy tyto věci dohodnout pochopitelně to souvisí i s readmisní dohodou. Co se týče návštěvy pana Mingareliho v Minsku, O tom vám mohu říci, že v současné době nemáme žádné nové informace k této otázce. Mohu pouze říci, že co se týče těch poplatků za víza a co se týče víz pro děti, to jsou velice konkrétní věci, které zatím řeší eh, jednotlivé členské státy sami. My zatím nemáme eh, žádné jiné možnosti. Budeme potřebovat ještě dohodnout všeobecný, všeobecnou dohodu. Děkuji. Děkuji a chtěl bych vás informovat, že máme pět návrhů usnesení, jež bylo předloženo a ty autory jsou FPP, PS, ALDE, Zelení, UN i a hlasování se bude konat zítra. Tady uzavírám debatu a pokračujeme v jednání. A další bod programu je Eh, usnes, návrh usnesení Rady a komise a rovněž prohlášení, eh, jež se týká desátého výročí masakru ve Srebrenici, eh, Evropský den úctění památky obětí a prosím pana premiéra Alexandra Vondru, aby se jménem Rady k tomuto vyjádřil. Thank you, Mr. Chairman. Uh, on Srebrenica. Tedy ke Srebrenici. Jak všichni víte, jedná se o příšerný zločin. Masakra více než 8 tisíci bozňáků ve Srebrenici a u Srebrenice je jedním z nejsmutnějších okamžiků Bosny Hercegoviny eh, toho, čím byla Jugoslávie a celé Evropy. Je to bez pochyby nejhorší zvěrstvo, jež se v Evropě konalo od konce druhé světové války. Když se nyní díváme zpět, mohli jsme udělat mnohem více i dříve. Je to vlastně kolektivní selhání mezinárodního společenství a v tom i Evropské unie. Je to velká ostuda a my opravdu hluboce litujeme toho, že k tomu došlo. Je to naše morální, lidská a politická povinnost nepřipustit, aby znovu k něčemu podobnému došlo. Um, stění nebo e, nějaká památka desátého výročí následuje po e, snahách sjednocených národů a pomoci rodinám. Ro- Rada se obrácí na e, rezoluce Rady bezpečnosti Spojených národů 1503